Já bych jasně se zavázala, chtěla zavázat vůči evropským občanům, že tady tento základ a toto základní pravidlo se nikdy neporuší. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Kestinger a nyní se dostáváme k postupu k HDI. Jako první je na řadě paní Rojtová. Pane předsedo, jsem nadmíru spokojená